<laughs> Good, liebe Takže, milé kolegyně, milí kolegové, prosím pěkně, posaďte se a začneme s naší společnou schůzí eh, výboru Jury a výboru INTA. A na bodu jednání, ne, pardon, na programu máme bod Výměna názoru o právním stanovisku Evropského parlamentu ve věci slučitelnosti ustanovení o urovnání investičních sporů obsažených v obchodních dohodách Evropské unie se smlouvami Evropské unie eh, zejména slučitelnost s Lisabonskou smlouvou. Velice mě těší, kolegyně a kolegové, že jste zde z obou výborů a že můžeme společně hovořit o tomto stanovisku právní služby. E, domnívám se, že je to tak důležitá otázka, e, že to nemůžeme dělat in camera, čili za zavřenými dveřmi, a že e, povedeme o tom diskusi za možné účasti veřejnosti. Dohoda s Kanadou se nachází v závěrečné fázi. Rada se o ní bude radit příští týden. Včera eh, jsme o tom hovořili na našem výboru INTA a pakliže rada 18. října bude souhlasit a 27. října, 27. října dojde k podpisu, pak budeme vést intenzivní diskuse v Evropském parlamentu. Eh, takže je to samozřejmě o to důležité, důležitější přesně přeskoumat právní aspekt dohody a přesně to budeme dnes dělat. Ale než dám slovo právní službě, dávám slovo mému eh, spolumoderátorovi a kolegovi panu Svobodovi. Děkuji mnohokrát, pane Langen. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste souhlasil se mnou, abychom sorganizovali tuto výměnu názoru s právní službou. Je to dobře načasováno. Eh, byl to, bylo to téma diskusí eh, v našem výboru při několika příležitostích v poslední době. Dovolte, abych také poděkoval právní službě za to, že byli laskavě k dispozici pro úzkou spolupráci spolupráce týkající se ochrany investic v obchodních dohodách a ustanovení způsobu řešení sporů se týká celé řady oblastí, kde má kompetence právní výbor našeho parlamentu a velice se těšíme na dnešní diskusi a budeme samozřejmě velice bedlivě sledovat další vývoj tohoto tématu. Děkuji vám mnohokrát. Takže i z mé strany děkuji ještě jednou srdečně za to, že se můžeme pouštět společně do této záležitosti. A teď dávám slovo vedoucímu právní služby. Prosím pěkně, hovořte maximálně 10 minut, protože pak o tom ještě chceme diskutovat. A jsme tak trochu v časovém omezení, protože v 10 hodin začneme na výboru INTA hlasovat. Takže prosím pěkně, pane Negát, na 10 minut maximálně. Ano, děkuji opravdu budu vaše časové omezení eh, eh, respektovat. Toto právní stanovisko se týká eh, kompatibility se smlouvami, ale konkrétně se to týká SETA, to bych chtěl vyzvihnout. My jsme tady posuzovali dohodu SETA, takže je to obecné posouzení tak bychom mohli číst titulek. A také bych chtěl připomenout to, že tradičně ISTS, to bylo zřízeno pro specifická vyjednávání a pro arbitrážní záležitosti a komise teď rozpracovala nový nástroj, který, to znamená permanentní e, soud, e, tribunál, hm, a e, znamená to také celou řadu nových typů pojistek. Byla vznesena otázka, dali systém pro urovnávání investičních sporů je kompatibilní se smlouvou, se smlouvami. Eh, s vlastně eh, s eh, judikátem soudu. Ano, je otázka, jestli to je závazné pro Evropskou unii a členské státy s národními, jestli mají primární postavení národní smlouvy nebo ne a jestli smou, soud má monopol na to, aby zajišťoval, zajišťoval to, že se bude respektovat komunitární právo. Takže je tady celá řada otázek, které byly vzneseny v tomto smyslu. A eh, ono to není úplně nové, že eh, mezinárodní smlouvy soudům nebo různým tribunálům ukládají úkol posoudit eh, relevantnost národních dohod. To je něco, co se dělo dříve, kdy soud se k tomu vyjádřil, kdy se vyjádřil k této možnosti. A myslím, že výchozím bodem pro právní stanovisko je poznamenat, že kompetence EU eh, e eh, uzavřít eh, mezinárodní dohodu znamená, že je tady pravomoc to předložit soudu. A pak se může interpretovat tato dohoda, ovšem když se toto udělá, tak je tu celá řada pojistek, které musí být pokryty a je tu řada podmínek, které musí být naplněny. Zvláště tady nesmí být negativní dopad na autonomii evropského práva. Nesmí se změnit zásadní charakter některých smluv e, a e, není možné vázat Evropskou unii a její instituce k určité interpretaci komunitárního práva. A navíc k otázce interpretace unijního práva jsme se dívali na monopol soudního dvora posoudit možnost, mož, posoudit tyto smlouvy. Podívali jsme se také na zásadní eh, charakteristiky, na právní řád EU, přímo i nepřímo jsme to posuzovali. A zdali by tady mohl být rozpor s primárním právem nebo se sekundárním právem. A ještě navíc jsme se dívali také na to, do jaké míry jsou v souladu kompetence EU a členských států. To je také citlivá otázka, stejně tak jako některé ústavní zásady a zásadní eh, práva, základní práva. Co se týče autonomie eh, evropského právního řádu, Eh, tady máme jednotnou interpretaci. Měli bychom si uvědomit, že eh, v rámci článku 27 eh, smlouvy Soudní dvůr a národní soudy mají pravomoce interpretovat unijní právo. A tato pravomoce nemohou být předány nějakému třetímu grémiu nebo soudu. Ale, jak už bylo řečeno, jestliže hovoříme o moci interpretovat mezinárodní smlouvu samotnou, toto v zásadě je přijatelné přestože eh, tato eh, mezinárodní dohoda se stává zároveň unijním právem. Eh, takže toto je dost specifická situace. A když se teď podíváme na dohodu CETA, tak uvidíme, že eh, eh, tribunál, který eh, posuzuje CETA, je kompetentní pouze pro interpretaci, používání nebo aplikaci standardů týkajících se ochrany investic, dohody samotné a není tu, že ne, neplatí tady žádné jiné unijní právo, to znamená, že tu nebude pravomoc ehm, posuzovat ehm, ostatní smlouvy a je možné, že v tomto posouzení bude nutné vzít ale unijní právo v potaz. Ale to je možné udělat um, uh, takto, ať je, to, toto není závazné. Když se to udělá, není to závazné co e, do interpretace tohoto unijního práva. A Není tu možnost v této dohodě mm, e, se pustit do, pr- mm, do konzultací předtím, než rozhodne soudní dvor v případě, že by unijní právo bylo relevantní. A Toto by mohlo vést některým obavám, které by mohly eh, vyjádřit, eh, by byly vyjádřeny komunistku 2.13, eh, to znamená přístup k umluvě o základním práv, základních právech, kdy soud shledal, že tady skutečně platil tento mechanismus, mechanismus, který vyžadoval, aby tady soudní dvůr byl skutečně nejprve přivolán. Ovšem, v rámci Evropské umluvy o lidských právech tady soud má pravomoc rozhodnout o stejných otázkách eh, práva a o umluvách jako o, o otázkách, které jsou regulovány v rámci unijního práva, v rámci charty. Takže tady byla vyřádřena specifická potřeba skoordinovat tyto dva aspekty. Je tady tedy takový komplex pravidel, která jsou v zásadě stejná. A pak je to ještě skutečnost, že umlova umožňuje členským státům ehm, stanovat vyšší standardy a to by rovněž mohlo vstoupit, ehm, ehm, by mohlo být konfliktem, nebo by mohlo to zkomplikovat skoridování s unijním právem. Pak to byl ještě problém požadavku eh, pokladený na úmluvu, eh, tak by bylo ověřeno, zda ostatní členské státy také respektují k eh, úmluvu a také principy vzájemné důvěry. A navíc systém se také žádá poradní stanovisko, stanovisko, toto je zaručeno, Um, úmluvou, tak aby nebylo možné obejít um, uh, první, první rozhodnutí soudu. Nic z toho ale v CETA zakotveno není. A proto si nemyslíme, že eh, stanovisko 213 je základem pro to, abychom eh, zvážili celý toto systém pro eh, urovnávání investičních sporů a že to je kompatibilní s unijním právem. Když se podíváme na monopol soudního dvora eh, eh, eh, otázka zodpovědnosti, tak bychom měli si uvědomit, že požadavky stanovené v SETA, tedy ochrana investic, že se to nezakládá na um, um, Eh, tady je speciální ochrana investic, které eh, jsou zakotveny eh, v této smlouvě a proto to není stejný typ požadavků, které vznesl, na které má exkluzivní monopol soud pod článkem 240 smlouvy. A dále by to mohly být vzneseny ještě obavy o finančním ehm, významu protože bych měl ještě jednou zdůraznit, že všechny, eh, že investiční soud by mohl eh, rozhodnout o finanční kompenzaci při porušení eh, těchto zásad. Ale toto je tady finanční důležitost takovýchto odstračujících účinků na Evropskou unii nebo členské státy a Takovýto finanční eh, dopad by mohl být nelegální. Ale když se podíváme na eh, celou tuto věc z původního eh, hlediska, tak by to nemusela být překážka, protože mm, by to pouze, ono by to neodstrašovalo, ono by to nutně nebránilo Unii nebo členským státům jednat, jak chtějí, ale znamenalo by to jenom další finanční náklady. Takže otázka zní, jestli v extrémním případě by to mohlo znamenat porušení. Ale nemyslíme si to, proto, že e, tady jsou Prahy, které, Prahy, které jsou e, dosahovány a je nepravděpodobné, že to porušení by e, zároveň neznamenovalo porušení některých pasáží unijního práva. Jsou tady také obsaženy pojistky. To, že to je tady regulováno, to neznamená ještě porušení. Pak je tu ještě něco dalšího. Máme tady mechanismy, mechanismy, které platí do budoucna. Ale Specifické posouzení by mělo být provedeno o e, situaci, e, která se týká státní pomoci, státních dotací, protože e, tady je zvláštní závazek. Mohlo by to být v tomto přímý rozpor. A dohoda SETA obsahuje nové typy pojistek, a to znamená, že rozhodnutí rozhodnutí přerušit dotace nebo naopak poskytnout dotace neznamená porušení závazku. Takže si nemyslíme, že co se týče dohody SETA, eh, že by toto mělo být překážku. A eh, rozložení kompetencí SETA tady specificky říká, že Unie bude určovat, jestli Evropská unie a nebo členské státy budou mm, eh, mm, reagovat nebo budou zaangažovány do takovéto urovnávání sporu lidská práva tady. Systém ochrany investic obecně a SETA konkrétně, eh, tento systém bude... Ano, tak pardon, tímto jsem se dostal k závěru Jenom jsem ještě chtěl říct, že si myslíme, že toto rovněž je korektním způsobem upraveno SETA. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní máme možnost kladení otázek či vyjadřování stanovisek a budeme se střídat mezi Jury a Inta. A začneme Jury a první má slovo paní Hautala. Na dvě minuty maximálně, prosím pěkně. Dvě minuty, dobře. Děkuji mnohokrát. E, není diskuse o tom, zda Evropa potřebuje investice a zda potřebujeme koherentní právní rámec, e, kde bude docházet k ochraně investic. Otázkou je, zda současný systém ochrany investic je správným způsobem. Jaký je tento mechanismus pro řešení sporů eh, v souladu s komunitárním právem? Eh, tuto otázku klade i státní, generální eh, státní zástupce Koko, protože arbitráž normálně nevyžaduje vyčerpávání primárního práva. Arbitrážní panel může interpretovat evropské právo, ale nemusí se tím řídit autorita Evropského soudního dvora to znamená, že to vyvolává vážné legální problémy, které jsme viděli v souvislosti s interpretací 2.13, na který se odkazovala právní služba. Druhou otázkou je, pane předsedo, že místo chránění eh, zahraničních investic bychom měli posuzovat eventuální diskriminaci jednotného vnitřního trhu. Eh, komise eh, zahájila řízení proti členským státům za porušování dohod o investicích byl bilaterálního charakteru, eh, protože tady by mohlo dojít k diskriminaci a bylo by to proti pravidlům jednotného trhu. Zároveň tady pak, že zahraniční investoři budou dostávat speciální práva a priority nad domácími eh, eh, tuzemskými investory, tak to bude diskriminace. Ono by to vypadalo jako kdyby. Takže naši investoři se budou snažit organizovat investice takovým způsobem, by to vypadalo jako zahraniční investice. Když se podíváme například na španělský trh, tam eh, prostě eh, singapurská speciální společnost investuje, eh, investuje pardon, a říká se tomu speciální nástroj. A to nevím, zda by toto vyřešil ISDS. Já si myslím, že to riziko tady je, zda budeme upřednostňovat zahraniční investory či nikoliv, protože to by mohla být legální diskriminace. Děkuji vám mnohokrát. A nyní Jude Ketten Darling. Um, uh, děkuji, děkuji za prezentaci právního stanoviska. Já také um, položím určité vážné otázky um, spojené s tím, zdali ICS je kompatibilní a s unijním právem. A Budu to přesná uh, otázka. Chtěla jsem se zeptat na nediskriminaci uh, na jednotném trhu, vnitřním trhu evropské společnosti nebo aktéři, společnosti, které jsou v rukou kanadských investorů, eh, by pak měly eh, rozdílná eh, práva mm, vůči místním aktérům na místním trhu. Takže no, si říkám, jestli by to vytvořilo třeba určitou míru diskriminace, která by znamenala, že bude narušovat vnitřní trh. Takže dvě otázky. První. Eh, jaké by bylo stanovisko eh, právních služeb o dopadech to eh, uzavření mezinárodní dohody, která nebyla kompatibilní s unijním právem? Co se stane, jestliže Rada to odsouhlasí v následujících dnech, souhlasí CETA a pak hm, ale to může, může napadnout soud a nebude to kompatibilní do budoucna, co se týče hm, budoucích plateb, které budou hm, propojeny s mezinárodním právem. A druhá Otázka se týká interpretace unijního eh, práva a toho, jaké dopady tady mohou být. Eh, mohou být v oblasti, kde nebude jasné mm, převažující eh, interpretace EU. Mm, a eh, otázka, jestli eh, soud bude schopen tady mm, se vyjádřit před soudním dvorem, jak to bude vypadat s unijním právem a jak právní služby budou vidět, že to nebude znamenat problém pro Evropský soudní dvůr, když se podíváme na význam, který Evropský soudní dvůr přisuzuje právnímu řádu. Máme tady Evropskou umluvu o lidských právech, anebo se Eh, eh, to bude otázka pro patentový úřad, jak zjistíme, jestli eh, bude skutečně přivolán explicitně Evropský soudní dvůr. Děkuji. A nyní, nyní místo předseda Jury, paní Gering Edinburgh. Děkuji, paní předsedající. Musíme... Děkuji, pane předsedo. Také musíme zohlednit skutečnost a Mm, skutečnost, že tady eh, s tímto tématem eh, vzniká řada emocí ve veřejnosti a občané vycházejí na ulici. Navzdory eh, právnímu stanovisku, které jsme si právě vyslechli, je tady celá řada pochyb o instrumentech ISDS a ICS. Není to jasné, protože v současné době nemáme možnost pouze schválit dohodu eh, s takovými silnými protesty na ulicích. Musíme najít jasné, snadné vysvětlení, je-li to vůbec možné, jakým způsobem nástroj ISDS nebude ohrožovat občany, eh, kteří se bojí této dohody, jakož i jiných dohod, o které se právě vyjednává, a to je TTIP. Moje otázka tedy zní, zda existuje nějaké jednoduché vysvětlení, které by dokazovalo, eh, že CETI je kompatibilní s evropským právem a že, že ISDS nebude ohrožovat občany. Marila Šák? Um, Děkuji, pane předsedo, a děkuji za vysvětlení. Chtěla bych položit otázku k obsahu, eh, kon, textu obsahu. Eh, České státy mají 14 1400 bilaterálních dohod, eh, které obsahují ISDS. Bylo to někdy spochňováno, co se týče kompatibility s unijním právem. A je tu nějaký standardní běžná praxe, kdy komise Ehm, zjistila ještě předtím, eh, kdy komise to sledovala ještě předtím, než bylo ehm, navrženo SDS. Já si myslím, že takové právní stanoviska nejsou vyslovována bez nějaké eh, základny. Takže možná bychom se mohli trošičku více dozvědět, jakým způsobem to bylo posouzeno a zvláště jak ehm, ten nový reformní návrh, který odráží eh, v tomto návrhu politickou vůli tohoto parlamentu, jak se vztahuje k těm 1400 existujícím klauzulím. Víme, že je tady velká kritika ale mm, já tady neslyším moc otázek týkající se kompatibility s mm, právem, takže to by mě velmi zajímalo, tento kontext. Eh, thank you, eh, Mr. Chrysogonos. Děkuji a nyní pan Chrysogonos. Uh, well, uh, the main question... Hlavní otázkou v tomto kontextu, alespoň pro mne, je otázka, zda Umluva základních práv Evropské unie je aplikovatelná na všechny spory, které mohou vzniknout v souvislosti s implementací CETY. A do jaké míry skutečná hodnota a prosazování práva obsažených v úmluvě budou zabezpečeny poté, co CETA vstoupí v platnost. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A nyní Anne-Marie Mineur. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Sporné je především to, že to dost dobře, toto všechno nemá váhu. My víme, že existuje již eh, signál, že zde bude odvolání na jednu externí akci, která není nezávislá, čili eh, nepodléhá demokratickému systému. Potom právní služba parlamentu neví dobře, co se bude stát s touto ICS. Jedná se o nový soud, který vlastně funguje paralelně vůči eh, běžným soudům, čili není možné se odvolávat eh, k soudu. Čili eh, není možné, že se nic nebude dít. Asociace evropských soudců musí mít také kompetence pro instituce tohoto typu, pro, tyto, pro tento nový soud. V roce 2011 soud se vyslouvil v tomto smyslu a asociace, Evropská asociace soudců si myslí, že není potřeba, aby zde byl tento nový soud. Také Německá asociace se připojuje k tomuto typu argumentace a říká, že tento speciální soud je zcela chybný, protože nezajišťuje jistotu práva. Evropská unie by byla kompetentní pro tyto otázky, ale zasahovala by do soudního systému Evropy a zasahovala by do kompetence členských států. A následně je další dotaz, a to je konflikt mezi soudním dvorem, eh, Evropským soudním dvorem a mezi Soudním dvorem pro lidská práva. Protože Soudní dvůr by nepřijal, že toto patří pod eh, soud eh, pro lidská práva, ale přijal by tento paralelní nový systém a tento paralelní systém vlastně nemá vůbec žádný vliv. A potom vůbec nechápu i to prohlášení vysvětlující. My se pohybujeme v rámci vídeňské dohody. Děkuji. Paní Rozier. Jste na seznamu. Vy jste vyžádala slova. Požádala jste o slova? On m'avait pas indiqué que je l'aurais, mais... Euh, On mi sice neřekl, že slovo budu mít, ale je to výbor. Je m'associe à beaucoup des doutes qui ont... Jistě, já se připojuji k těm pochybnostem, které zde zazněly. My máme tady problém kompatibility tohoto mechanismu ICS a to by mohlo mít vliv na změnu evropského práva. Ale nicméně, my máme i předcházející výroky k tomuto aspektu práva. A z toho vyvozujeme, že bychom mohli mít trochu jiný názor ze strany soudského soudního odbora. Já si říkám, jak je možné, že my chceme tady vystavit eh, tak složitou právní stavbu, která je tak diskutabilní z hlediska právního a zároveň se jedná o rovné zacházení s evropskými podniky na evropské úrovni, aniž bychom požádali o o názor Evropského soudního dvora, čili to je velmi sporné. Já si myslím, že je tady mnoho pochybností a myslím si, že by bylo dobré, abychom se obrátili přímo na soud. A nyní má slovo paní McGinn. Eh, děkuji, pane předsedo, děkuji kolegové. Já mám také mnoho pochybností o kompatibilitě eh, Evropského právního soudu s touto institucí a to z různých eh, důvodů. Především proto, že soud pro investice by mohl porušit exkluzivní kompetence soudního dvora a mohl by vykládat smlouvy nebo výroky soudů zcela jiným způsobem, než je evropské právo. A potom soud pro investice by mohl vykládat tyto rozsudky dříve, než je vynese soud. A potom zde dochází k pokřivení eh, konkurence evropských podniků, protože eh, to k tomu by docházelo v případě vlastnictví podniků v Kanadě. Evropská komise v jednom dokumentu z roku 2013, kde, který pojednává o vztazích bilaterálních mezi členskými státy, říká, že tyto arbitrální organizace by měly být zrušeny, protože nerespektují primát evropského práva a v případě pochyb neinformují Evropský soudní dvůr. Náš právní, naše právní služba ale říká, že e, zde dochází ke garanci toho, že ta, tento soud pro investice e, vlastně toto rozhoduje. Já si nicméně myslím, že tento způsob argumentace není přesvědčující. Tento výklad již existuje a soudy a tedy um, kontroverze v tomto smyslu jsou velmi malou uh, procentuální složkou. Jedná se zde i pokřivení jednotného trhu. Hovořilo se o článku 8 a podle mého soudu zde dochází k porušení článku 43, 56 a 63 uh, smlouvy o fungování Evropské unie. Článek 49 o právech uh, usazování podniku a o poskytování služeb budou systematicky porušovány. Já vám uvedu příklad. Například německý podnik, který patří Kanaďanům, pracující v Německu, by mohl se obrátit na vládu, zatímco francouzi, kteří mm, jsou ve francouzském vlastnictví a budou pracovat v Německu, nebudou mít možnost se odvolat k soudu. Podle článku 54 fungování Evropské unie tento článek stanoví, že veškeré podniky v Evropském společenství eh, s těmi všemi se musí zacházet stejně. Bohužel i v jedné a té samé zemi, které, kde podnik patří Kanaděnům, nebude mít stejný způsob, kterým se s ním bude jednat. To je veliký problém. Děkuji, pan Marin Lepintos. não percebo porque é que se foge da justiça pública e dos tribunais públicos. Nevím proč, z jakého důvodu zde odstraňujeme kompetenci veřejným soudům tyto soudy mají kompetenci rozhodovat v této oblasti, mají kompetenci rozhodovat i o smlouvách. Rozhodují o tom, co, jakým způsobem se eh, uzavírají smlouvy v Evropské unii. Právo, které se aplikuje, má být takové, eh, které se uplatňuje v místě, kde eh, je podnik usazen. Čili kdo chce investovat v Evropě, tak to dělá ale tyto investice vlastně nepodléhají evropské legislatuře a nepodléhají kompetentním orgánům Evropského společenství, který, které podléhá tedy na systému právnímu. Já tedy nechápu, proč bychom měli postupovat tímto způsobem. A to, co se týče nezávislých soudů, tak tyto soudy arbitrážní, ty se rodí proto, aby vyřešili sporné otázky v okamžiku, kdy stát nemá kompetenci pro to, aby rozhodl v těchto otázkách. A proč tedy bychom se měli obracet na arbitrážní soudy v tomto případě? Čím jsou lepší, než jsou veřejné soudy? Z jakého důvodu bychom spíš neměli reformovat veřejný systém, veřejný soudní systém proto, aby tento systém byl rychlejší, aby fungoval lépe, aby vynášel eh, rozsudky v kratší době. Ten soudce eh, nějakého eh, toho arbitrážního soudu často pracuje pro jednu ze stran, nebo přeje si zastupovat jednu ze stran, čili není úplně nezávislý. Kdo může zajistit, že evropský zákon a jeho výklad bude mít bude mít tu převládající funkci. Pokud tyto arbitrážní soudy nepodléhají soudům v Evropské unii, tak jak zajistíme eh, jistotu práva? Rád bych protestoval protože nemáme dost času, abych vysvětlil, co si myslím. Když já jsem se zapsal na listinu, tak mi e, nebylo řečeno, že budeme mít tak krátkou řečnickou dobu, protože to nám neumožňuje, abychom se vyptávali, abychom kladli otázky, které jsou naprosto zásadní. Pokud toto je kalendář, tak si myslím, že tady všechno nějak špatně. Měli bychom mít víc času na to, abychom se k těm... Chcete-li dát kolegům slovo, musíme omezit váš projekt. Forma um Já právě protestuji, protože my nemůžeme diskutovat na toto důležité téma, které je pro Evropskou unii zásadní. Každý má omezení eh, časové a musíme ho dodržovat. Ale to je naprosto špatný způsob diskuze, tak to se nepostupuje. Maria Arena. Děkuji, pane předsedo, mám čtyři otázky. První otázka je, zda skutečnost, eh, že zda primátu evropského práva nad národním právem, to by znamenalo, že by tedy byly odstraněny pochyby toho, co bylo právě vysvětleno, co se týče ICS. Druhá otázka. Nebylo by lepší zeptat se samotného Evropského soudního dvora, aby nám řekl, zda je tady slučitelnost toho mechanismu, který je navržen hm, a eh, eh, výbor a právní služba služba říká, že tady má, eh, že toho se mají držet nové obchodní smlouvy, které budou uzavírány. Ale nebylo by dobré mít jasný názor z Evropského soudu samotného? A třetí otázka, eh, já jsem proti tomu hodnocení, které udělala právní služba, která řekla, že finanční kompenzace nebude mít negativní dopad. Možná, že v určitých členských státech, které mají dostatek prostředků pro to, aby měli toto finanční kompenzace, možná ale máme v Evropě malé členské státy a nezapomínejme na ně, to je většina členských států, které nebou budou mít finanční kapacitu pro kompenzace. To znamená, že by tady nemohli postupovat podle toho navrženého postupu. Další otázka, nebo nebo není možný jiný mechanismus, který by pokryl riziko investic. Jedná se o riziko investic a já si myslím, že bychom tady měli hovořit o otázce pojišťoven. Máme tady pojišťovny takové, eh, které se orientují na tyto záležitosti a tak bychom tady neměli eh, právní potíže, protože to je soukromý systém placený soukromníky, a toto riziko by bylo tedy pokryto pojišťovnami. Uh, thank you, Mr. Anderson. Děkuji, pane Andersone. Děkuji. Je-li to jedna věc, která se týká Evropského soudního dvora, eh, se kterou všichni souhlasíme v této místnosti, tak je to skutečnost, že nikdy nemůžete si být úplně jisti. Můžete si myslet, že eh, tady máte nějaký případ a pak, eh, že vyhrajete, ale Evropský soudní dvůr pak rozhodne jinak. Eh, oni mají svůj způsob eh, jednání. A eh, já jsem, očekávám vedy k případě Marrakešské smlouvy a mm, věřím, že tady tento případ dopadne pozitivně, ale nikdy se nemůžete být jistí. Teď, co se týče SETA a ochrany investic. Eh, jsou tady velké pochyby o tom, zda je to kompatibilní eh, v, s unijními eh, smlouvami. Zítra bude vydáno prohlášení podepsané 100 evropskými profesory práva, právníky, mezi nimi profesor Martin Kostinemi z mm, Helsinek a ti chtějí, toto chce motivovat evropské členské státy, parlament a radu, aby se zdrželi svého e, slova. Protože je otázka, jestli to je skutečně v souladu se smlouvami. Jsou tady veliké pochyby kolem toho. A myslím si, že by bylo mnohem lepší, kdybychom šli k soudu předtím, než bude smlouva ratifikována. Děkuji. Uh, yes, thank you, chair. Ano, děkuji, pane předsedo. Měl bych dvě otázky na naše vlastní právní služby a možná i komisi, pokud budou chtít, chtít reagovat. Naše právní služby přišli s následujícím racionálním stanoviskem, protože Unie má možnost vstoupit do mezinárodních smluv a proto má možnost sama eh, eh, se přijít k mezinárodním soudům implicitně. Může to v případě, kdy eh, strany eh, se, se souhla, budou souhlasit. Eh, máme tady dohody o volném obchodu. Mezinárodní soud by byl normálně běžně institucí, která je, se má zabývat s potenciálními rozpory mezi jednotlivými stranami. Já to chápu běžně tak,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 podobný systém, eh, ke kterému bychom se mohli odvolat, abychom lépe pochopili, jak vypadá situace. Eh, to je mm, Mezinárodní soudní dvůr. Pokud vím, tak Evropská unie eh, tady, tento, pardon, tento soud není kompetentní. Mohli bychom se tedy my stát členem Mezinárodního soudního dvora. Jaký je tedy genus proximum soudu, mm, na které by se odvoláváme, když máme spory v takovýchto mezinárodních smlouvách? To by mohlo na pomoci osvětlit celou toto oblast. A druhá otázka pokud vím, tak komise eh, už začala s různými eh, řízeními o porušení závazků IBS mm, eh, a toto je založeno na možné potenciální diskriminaci režimu v rámci EU mezi unijním právem a režimy, které byly vytvořeny těmito BIT. Není tady nějaký určitý stupeň podobnosti, možná, že ne, ale myslím si, že by bylo dobré toto vysvětlit pokud eh, je tu nekompatibilita eh, BIT s eh, unijním právem a pokud to neznamená porušení CS. Děkuji, pan Lebreton. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Tato smlouva s Kanadou, CETA s Kanadou, vyvolává mnoho politických otázek, na kterých se krátce dotknu, protože zde se konkretizuje eh, volný obchod, což eh, bude mít dopady na ekonomiku. A já připomínám především ochranný režim a určitě to velmi postihne, neblaze postihne francouzské zemědělství. Myslím si na právní otázky, které jsou dosti eh, zajímavé. Podle mě existuje Existuje zde velice málo přesvědčivý názor právního oddělení a vystávají zde tři problémy. První, to je problém výkladu eh, evropského práva, který většinou eh, dává mm, Evropskému soudnímu eh, soudu exkluzivitu a zde se do tohoto zasahuje, protože SETA vlastně zaobírá pozici takovou, která ohrožuje výklad evropského práva a nebudeme se zde zabývat ještě otázkou eh, předběžných eh, otázek. A dále je tedy problém, že zde dojde ke konkurenci tomuto soudnímu dvoru. To eh, vlastně svým způsobem ohrožuje i smlouvy. Druhý problém je problém lidských práv, je to evidentní diskriminace v zájmu cizích investorů. Protože co se stane, když srovnáte situaci eh, cizího investora oproti evropskému investorovi, tak v případě eh, soudu zde se bude moct obrátit na speciální eh, soud, který se ta předpokládá, a tím pádem evropský eh, investor nebude mít stejnou šanci. To je tedy opravdu problém a říkáme si, zda to vůbec eh, neprotiřečí chartě základních práv. A třetím problémem eh, je problém suverenity členských států, podle mě cita, to je mm, to je smíšený mm, orgán s národními parlamenty. Čili veřejná, eh, veřejnost se na vás dívá a vy byste měli rozhodnout tak, aby neměl představu, že Evropa je Evropou biznesu. Děkuji. Já teď eh, nechci uvádět všechny otázky kolegů, eh, které, kterých se obávám já, ale mám dvě záležitosti. Dnes právní služba velice podrobně vysvětlila, že soud bude příslušný pouze pro všechny otázky, které jsou mm, eh, dotčeny v CETě. Otázka, která se z toho odvozuje, co se týče horizontálního propojení ekonomických a obchodně politických aspektů s jinými obchodními smlouvami, zůstává otevřená. Otázkou je, do jaké míry poté, pakliže článek 50 nejpozději v dubnu příštího roku bude odstraněn a Velká Británie bude mít paralelní dohodu s CETou, kterou bude muset zřejmě vyjednat pakliže bude chtít eh, vyřídit stejné záležitosti, které jsou zakotveny v CETě, jaké propojení potom bude existovat mezi právní odpovědností Eh, do toho investičního dvora, eh, který se předpokládá v CETě, s eh, eventuálními dohodami ze strany Velké Británie. A to bude platit i pro zahraniční investory, i přes, které, kteří budou aktivní i prostřednictvím jiných smluv na evropském trhu, anebo pro ty, kteří budou operovat na, v Kanadě. Jak tedy bude vypadat judikatura čl, jednotlivých investorů vůči příslušným státním strukturám? A teď, co se týče státních dotací. To je také problém a o tom se zmínila právní služba. To znamená, pakliže e, v tom vysvětlení, které má doprovázet e, uzavření dohody CETA, e, prohlášení, které chce Rada schválit a které by mělo vytvořit právně závaz, právní závaznost pak tady je otázka, e, zda tím bude také zajištěn systém výběrových řízení. E, to znamená, jak to bude vypadat se zahraničními investory, kteří budou přicházet na jednotný trh a zda Toto prohlášení bude obsahovat právní závaznost stejného nakládání se stejnými, pardon, se zahraničními investory. Děkuji vám. Pan Durand. Merci, euh, monsieur le président. Ano, pane předsedo, já budu hovořit velmi opatrně, protože právní služba sedí za mnou, takže já se pokusím, abych je příliš neurazil. Pokud um, bych chtěl se hádat dnes ráno, ale nechci, tak já myslím, že vlastně za deset minut nám musí být odejmuté slova, ale je, ten, ten námět totiž není tak jednoduchý, jak eh, to vypadá. Eh, je tady spousta pochybností k tomuto tématu. Já poslouchám tady tu politickou debatu o sektě, poslouchám tady tu debatu o tom, zda máme nechat projít tu smlouvu nebo ne. Ale to není vlastně obsahem naší dnešní schůze. Dnes se zabýváme právní otázkou. Právní bezpečnost a boj proti eh, nejistotám, to je zcela zásadní pro právní stát. Jediná otázka, kterou bych rád dnes položil, je tato a já ji vznáším tomuto parlamentu. A e, nekladu tuto otázku e, právní službě, protože zde se jedná o politické rozhodnutí. Proč a e, z čeho se bojíme? E, proč se neobrátíme na soudní dvůr, abychom se s touto otázkou na ně obrátili? My všichni jsme e, zajedno, že tady je právní potíž. Máme zde oddělení pravomocí a stůjme tedy na svých vlastních politických pozicích, řekněme si, SETA je dobrá věc, ale jdeme, pojďme k zásadě o problému. Ten orgán, který má o tomto rozhodovat, je soudní dvor, čili my bychom se měli vyhnout nejistotě práva. Ehm, vlastně podnikatele to ani nepožadují, takže obraťme se na ten orgán, který toto rozhoduje. Obraťme se na Soudní Evropský dvůr. Takže děkuji a teď ehm, dám slovo Pan Kosparimu? Já. Milí kolegové, milé kolegyně, ve článku 17 eh, úmluvy OSN je zakotveno právo na vlastnictví. A pakliže nevytvoříme právní instrumenty, kterými toto právo bude prosaditelné, pak je to naprosto neužitečné, když to už stojí v úmluvě OSN. A všem nám musí být jasno, jsme si také zajedno v tom, že prostřednictvím mezinárodních dohod nechceme změnit evropské a národní právo. A moje otázkou je, všichni ti, eh, kteří odmítají eh, tuto mezinárodní arbitráž, ale na druhé straně chceme, abychom naše mezinárodní dohody neměnili evropské a národní právo, tak nemohou vůbec rozhodovat národní soudy, protože by automaticky měnili právo a tak v praxi nebude existovat žádná jiná alternativa, takže bych chtěl poprosit, eh, abychom u nás přestali s touto bojovou debatou. A za druhé, eh, připadá mi také zajímavé, kdo se dnes vyjádřil negativně. Všichni ti, kteří dnes vyjádřili negativní stanovisko v našem výboru, ti by i bez těchto mechanismů ochrany investic v obchodních inve- eh, smlouvách, které uzavíráme, zamítali. Je to řada frakcí, které sami odmítali obchodní obchodní smlouvy eh, bez ochrany investic, ty stejně odmítají veškeré obchodní smlouvy, takže prosím pěkně toto vemte v potaz. A třetí záležitost, a o tom hovořil kolega Šárke, těch 1400 dohod o ochraně investic, které mají platnost v členských státech, přeci dokazují, že to dobře funguje, že jenom v extrémně malých případech existují sporné nálezy. Těch 1400 dohod ukázalo, že ani v jednom jediném případy neexistuje existují nálezy jednotlivých národních soudů, které by nebyly v souladu s národním právem. Neexistuje žádný nález Evropského soudního dvora, že by těchto 1400 dohod způsobovalo nějaké problémy a proto já kladu důraz na to, aby ta báze, kterou nám eh, teď přednesl, eh, která nám přednesla právní služba, byly dodržovány, protože tady nevidím žádné omezení. A prosím pěkně, opravdu, aby jsme, abychom přestali eh, eh, brát v potaz ty argumenty těch, kteří se vyjadřili negativně, protože mají negativní postoj ke všemu. Děkuji mnohokrát. A teď dám slovo komisi na pět minut. Um, th thank you very... Děkuji, pan Langen. Toto je velmi vážná záležitost. A komise velmi pečlivě zvažovala jak by eh, mohl být tento eh, případ eh, aplikován soudním dvorem. Od samého začátku roku 2010, když komise začala dávat, už to tak je od okamžiku, kdy policie začala toto politiku zabývat. Celý ten design tohoto systému, který tady máme, je velice odlišný od Evropské úmluvy o lidských právech, je velice se liší od patentového soudu a toto mm, tak, tak to je. Pokud mm, mohu, tak bych udělal pět krátkých bodů. První věc. Tady jde o schopnost Evropské unie um, uh, účinně ovlivňovat mezinárodní dohody, co se týče urovnávání investičních sporů. To je věc, která se týká Kanady, ale také všech zemí, s kterými vyjednáváme. Také se to týká Číny a v zásadě i Indie, všech ostatních těchto zemí. Druhý bod. právní situace, v které se tady nacházíme, je v zásadě identická a tady bych se trošku chtěl dotknout otázky, kterou zmiňoval pan kolega. Ta se je identická s mechanismem pro urávání sporů, eh, který používáme pro všechny mezinárodní obchodní eh, dohody. V zásadě eh, je, to, je tady VTO s tím grémiem a pak tady máme ještě mechanismy podobné ve všech těchto dohodách o volném obchodu. V těchto případech tyto soudy prošetřují unijní právo Mm, neprošetřují to jako právní záležitost, mm, to není závazná interpretace unijního práva. Mm, e, e, dohoda VTO tady zkoumá unijní právo a za poslední 20 e, let se nezjistilo, že by to představovalo nějaké problémy, co se týče konsistentnosti nebo kompatibility s tímto právem. Máme tady všechny tyto dohody, které byly vyjednány a bylo jasné, eh, že eh, IICS e eh, zkoumá pouze unijní právo a že to není závazné pro evropské instituce a že tady toto není ani závazné soudní dvůr. A komise vysvětlovala, proč názory Evropské asociace soudců a Německé asociace soudů vlastně nebyly zcela korektní. To jsme vysvětlili písemně. Třetí bod – Soudní dvůr eh, není eh, eh, nemá odlišnou situaci v srovnání s ostatními vrchními soudy. Americký vrchní soud, kanadský, ostatní, všechny tyto tato gremia. Eh, zvážili, že mají exkluzivní jurisdikci, eh, co se týče interpretace jejich domácího práva a mm, nikdo, žádný z nich eh, nepřišel s tím, že by tento systém urovnávání investičních sporů byl nekompatibilní s jejich systémem, protože ISDS a systém ICS nevede k závazné interpretaci domácího práva. Čtvrtý bod, tady jsem se chtěl vrátit tomu, co říkala paní Hatula a pan, da, pan, pan Darling o otázce diskriminace a zdali tady může docházet k obcházení. Myslím si, že velice důležité si uvědomit, že společnosti může toto přivést tento soud, při to přivést před soud, protože je tady spousta společností v rukou Kanaděnů, ale ne, nebude to v, tak v případě, pokud to budou francouzské nebo německé společnosti. Důvod, proč to mohou udělat, je, že evropské společnosti mají podobná práva evropské společnosti mohou s tímto přijít k soudu proti Kanadě. Evropské společnosti by mohly přijít s těmito případy k soudu proti Číně a ostatními zeměmi. A takže je to e, otázka ne diskriminace, ale reciprocity. A e, reciprocita je jedním z základních principů e, mezinárodní obchodní politiky. A Toto soudní dvůr také vyjádřil, že je, možné to implementovat jako unijní právo, když máme tady, když je o reciprocitu. A Ehm, pak jsou tu ještě jsou tu ostatní eh, systémy, které se zabývají případy eh, obejití eh, práva, kdy evropská společnosti by třeba si založili společnost v Kanadě, aby nemuseli jít k soudu v Evropské unii a toto je tady tímto vyloučeno. A pátý bod, kterého jsem se chtěl dotknout, je otázka, kterou položil pan Šáka a pan Majza. To je otázka stávajících BIT a nekompatibility s unijním právem. Komise tady začala s řízením o porušení závazku o entra BTS. Tady se vede jednání před ovním dvorem. A, ale právní Eh, situace je úplně odlišná, když ji srovnáme eh, s externími BITs a s eh, externími smlouvami. Ta právní situace je úplně odlišná a to také vysvětluje, proč se s tím zachází odlišně. Dovol, dovol bych si krátce ukončit tím, že SETA a všechny ostatní dohody, o kterých jednáme, jsou pečlivě eh, eh, koncipovány tak, aby eh, byl tady rozpracovaný systém pro urovnávání investičních sporů a jsme optimisti, že to bude kompatibilní s unijním právem. Děkuji. Děkuji mnohokrát a mm, teď dostává slovo naše právní služba rovněž na pět minut, aby zareagovala. Děkuji. Celá řada otázek zde zazněla. Já si myslím, že eh, většinu legálních otázek už jsme zodpověděli v našem stanovisku, které jsem přednesl dnes ráno. Teď tady Zasnělo, že tribunál by interpretoval evropské právo, ale tak tomu není, jak jsme již vysvětlili, jak rovněž vysvětlila komise. A Skutečně otázka, co se stane, když tady nebude eh, ta primárnost evropského práva, tady se s ničím takovým, tady nic takového není zavedeno, protože je skutečností, že evropské právo má prioritu a proto to není problém a taky z celé řady jiných důvodů, které již jsem vysvětlil. Um, what happens if... Co se stane, kdyby CETA, eh, eh, eh, kdyby tady byla námitka proti CETě, tak Evropská unie by potom musela aplikovat také národní právo nebo znovu vyjednávat tuto dohodu, ale jsou tady proto mechanismy. Potom jsem zaznamenal otázku týkající se kontextu, že je tady těch 1400 dohod a to už okomentoval člen Evropské komise. Ehm, má tady, je tady už existující systém, ale potom tady je také nový systém, eh, který by vstoupil do kontextu, kde ten systém už existuje a to je důležité mít, vést v povědomí, brát v potaz. Několik řečníků upozornilo na nezbytnost požádat o rozhodnutí Evropský soudní dvůr. Ale my jsme dělali legální, my jsme vypracovali legální stanovisko, a zahr- a t- takže my tedy do této otázky nebudale, nebudeme dále zabíhat. Komise. Byla tady také otázka týkající se porušování smluv, což by příslušilo Národním soudu, ale my si myslíme, že eh, to musí být nazíráno v kontextu VTO, intra IUBIT, to už eh, eh, v Evropské BTE to už také komentovala komise a domnívám se, Domnívám se, že tím jsem vám vysvětlil naše právní stanovisko, které je veřejně přístupné na našich webových stránkách a jsme samozřejmě kdykoliv v dispozici odpovědět na další otázky právního výboru. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám. Dovolte, abych nejprve poděkoval výboru Jury za to, že společně s námi vedl tuto diskusi. Za druhé děkuji právní službě. A děkuji eh, mnohokrát za všechny příspěvky. Diskuse ještě neskončila. Stále se vedou diskuse diskuse a budeme eh, to nahlížet také v kontextu s bilaterální smlouvami. Děkuji vám, pane předsedo. Také já bych rád vyjádřil svou vděčnost za eh, toto společné slyšení a dovolte, abych připomněl členům výboru Jury, že se musíme přesídlit do ASP 3 E2 na další jednání. Děkuji mnohokrát, uděláme dvouminutovou přestávku a pak budeme hlasovat.